Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Prosím, abyste zaujali vaše místa. Já bych eh, tady chtěl přivítat zástupce národních parlamentů a také poslance Evropského parlamentu na Eh, Evropském parlamentním týdnu v letošním roce 2019. Také tady vítám Carmen Ilianu Michal Česku, místo předsedkyni eh, sněmovny Rumunska, která bude spolupředsedat se mnou tomuto panelu. Také bych chtěl využít tuto příležitost a poděkovat rumunskému parlamentu za úzkou spolupráci při uspořádání této události, této konference. Jsem velmi rád, že vás eh, tady máme eh, tak velký počet. Budeme zde tady jednat dnes a zítra. Budeme mít příležitost eh, vyměnit si názory k evropské hospodářské správě a řízení a také se zaměříme na spolupráci mezi poslanci na národní a celoevropské úrovni. Toto zahájení plenárního zasedání se zaměřuje, jak víte, na téma, jakým způsobem Evropský semestr pro hospodářskou politiku, respektive koordinace hospodářské politiky, funguje v praxi. Jak víte, Evropský semestr to je taková koordinace národních hospodářských politik. Je to nástroj zprávy a řízení, který probíhá. Bylo to vyhlášeno z spolu s procedurou pro uh, hospodářskou, řešení hospodářské nestability a takzvaný TUPAC a do konce letošního roku komise, jak oznámila, by měla přednést přeskum uh, tohoto nástroje, tohoto rámce. Takže já myslím, že tohle je velmi vhodná příležitost pohovořit o našich zkušenostech s tímto rámcem, který, jak víte, je založen na velmi komplexním souboru pravidel a e, také na e, koordinačních kompetencích definovaných ve smlouvě. Máme tedy právní rámec, který je, abych tak řekl, přesnější v některých oblastech, méně přesný v jiných oblastech a eh, tím se náš rámec právě a řízení stává poměrně komplexním, ale je tady potřeba to vylepšit s ohledem na to, že máme měnovou unii a jednotný vnitřní trh, takže hospodářská měnová unie bude také v popředí zájmu této konference. Ale ještě předtím, než začneme, několik praktických informací. Chtěl bych jednak vysvětlit, jak se můžete přihlásit o slovo. My eh, samozřejmě se budeme snažit o to, aby co nejvíce z vás mělo možnost vyjádřit svůj názor, třeba, že ten čas, který máme k dispozici, je poměrně omezený, ale s ohledem na velký počet účastníků, prosím, eh, abyste Eh, vzali na vědomí, že asi dnes po těch úvodních projevech nebude možné, aby všichni jste se dostali ke slovu. Každopádně prosím vás, aby ti z vás, kdo budou mluvit, omezili svá vystoupení na dvě až tři minuty. Budete tam mít eh, hodiny, ty budou ukazovat ten čas vašeho projevu, jak bude běžet. Eh, vy před sebou na stolech najdete ty přihlašovací karty, řečnické karty, těmi se můžete přihlásit. Když se chcete přihlásit o slovo, podejte to uvaděčům a tu kartičku uvaděčům. A to se týká členů národních parlamentů i poslanců Evropského parlamentu. My se pokusíme tu řečnickou dobu rozložit nějak vyváženě, ale samozřejmě zároveň budeme trošku flexibilní, abychom zohlednili vaše požadavky a přání. A nyní bych chtěl dát slovo své spolupředsedající Carmen Ilianě Mihalčesku. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane Gualtieri. Pro mě je velkým potěšením spolupředsedat eh, tomuto dnešnímu zasedání. Milí kolegové, z rumunského pohledu eh, prohloubení dialogu mezi zapojenými stranami je naprosto zásadní pro to, abychom zvýšili povědomí o důležitosti, o významu evropského semestru, jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Eh, Rumunsko ve své roli předsedající země Evropské rady se zaměřuje na Evropský semestr 2019 paralelně s tou příslušnou cestovní mapou. Myslíme si, že Evropský semestr zůstává důležitým nástrojem pro koordinaci hospodářských politik členských států. Eh, je mi jasné, že určitě co nejdřív byste chtěli zahájit naši debatu takže já nejprve představím našeho prvního řečníka a je to pan Mr. Valdis. A je to pan Valdis Dombrovskis, kterému s potěšením předávám slovo. Vážení spolupředsedající, vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením být zde dnes s vámi a pohovořit o evropském semestru. Evropský semestr už trvá téměř 10 let a zaznamenal řadu změn, včetně toho, že byl poskytnut větší prostor pro zapojení národních orgánů, sociálních partnerů, parlamentu i dalších zainteresovaných subjektů. Eh, my jsme už konstatovali dříve, že úspěch semestru závisí na třech věcech. Eh, za prvé, kvalitativní analýza. Ten semestr musí být důvěryhodný, přičemž důvěra se buduje na jasných faktech a objektivních analýzách. To vyžaduje dobrou znalost hospodářství členských států, což znamená, že musíme mít Eh, expertízu z různých zdrojů, externích i interních. Za druhé, druhý důležitý aspekt je komunikace. Pro většinu doporučení v zásadě neexistují žádné právní sankce, pokud je země nebude plnit. Takže je to takzvaná soft power, takzvaná měkká síla. Toto znamená, že úspěch závisí na tom, abychom byli eh, dobře schopni komunikovat naše eh, vyhodnocení. Chceme zviditelnit všechny zapojené do toho procesu a zejména také je to důležité s ohledem eh, na vás, poslance, jako zákonodárce. V rámci tohoto společného úsilí já i další komisaři pravidelně probíráme evropský semestr s Evropským parlamentem a také navštěvujeme jednotlivé členské státy. Velice si ceníme výměny názorů s našimi partnery, vládami i sociálními partnery. A konečně velmi důležitý aspekt je eh, takzvané Eh, uchopení vlastnictví, ono eh, tohle není vůbec jednoduchá věc. Často jsou tady komplexní zájmy, které se různě střetávají. A právě proto ten semestr eh, vyžaduje co největší míru zapojení. Evropský parlament provádí vyhodnocování, přičemž vlády a zapojené subjekty ho provádějí. A nyní, eh, jaké je téma přímo tady toho dnešního zasedání? Jak dobře evropský semestr funguje? Eh, pokud tady máme dobrou tu analýzu, komunikaci a to zapojení, proč nebylo každé doporučení náležitě implementováno? To je ovšem trošku zjednodušený pohled, protože dobrá reforma trvá nějakou dobu. Jestliže chcete vyhodnotit čistě každoroční pokrok, tak vám možná unikne některý důležitý dynamický aspekt. Ono je potřeba se na to podívat z víceletého pohledu, z víceleté perspektivy a pokud to uděláte, tak uvidíte, že ta míra implementace je mnohem vyšší. Když se tato komise chopila úřadu v roce 2014, tak řada zemí měla problémy v rámci mm, eh, té makrorozvahové stability. Ale nyní eh, poprvé od vytvoření eurozóny se nacházíme v období, když žádná členská země nebude mít větší deficit než 3 A eh, ty makroekonomické eh, disbalance se týkají jenom některých zemí. Ovšem, situace je velmi odlišná mezi jednotlivými zeměmi Zjistili jsme, že 10 členských států má rozpočtové plány, které nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly a Itálie to je zejména případ mimořádného nedodržení rozpočtových pravidel, kde e, sice byla přijata určitá opatření, takže jsme nemuseli zahájit příslušné řízení, ale opravdu tam zůstávají veliká rizika poslední době ten dynamický vývoj trošku zpomaluje. Během krize došlo k nějakým reformám pod tlakem trhu a e, nebyla prostě jiná možnost volby prostě. Buď to budete dělat reformy, nebo vás to zničí. Ale Ono e, je potřeba si uvědomit, že kdybyste provedli ty reformy dříve, tak by ta obnova také proběhla rychleji ty reformy, to znamená nové příležitosti, musíme řešit takové věci jako změny klimatu nebo stárnutí populace. Reforma tady může přinést velkou prosperitu. Komise se snaží podpořit členské státy v reformním úsilí. My jsme vytvořili složky na podporu reform a příslušné programy. Také podporujeme cíleně přibližně 500 projektů v 25 členských státech a pro nadcházející období 2021 až 2027 navrhujeme nový podpůrný program po reformy ve výši 25 miliard euro. Vážení poslanci, evropský semestr funguje právě proto, že je založen na dobrých analýzách, komunikaci a zapojení. Podpora růstu a zaměstnanosti, vyvážené veřejné finance, vyvážená ekonomika, to vše jsou ty zásadní principy. My potřebujeme zajistit investice, reformy a rozumnou daňovou politiku. Evropská ekonomika by měla letos po sedmé v řadě opět zaznamenat hospodářský růst, ale rizika se zvýšují. Vidíme tady určité tenze a určité problémy v některých částech světa. Eh, jsou tady eh, obavy v některých zemích eurozóny, pokud je o třeba státní dluhopisy a podobně. Také je tady velká nejistota v souvislosti s Brexitem a tudíž je jasné, že nyní potřebujeme komplexní reformy více než kdykoliv v minulosti. Ale provádění reform nezní, neznamená Eh, jenom to, jak tedy ten semestr bude nastaven. Ono to je odpovědnost každého členského státu. Vy musíte pohnat svoje vlády k odpovědnosti. Je na vás, jak využijete svůj mandát a jaké zajistíte tím výsledky. Děkuji. Thank you very Děkuji mnohokrát. A nyní dovolte, abych představila další vystupující, paní Marian Tyson což je komisařka, která má v gestci zaměstnanost, sociální záležitosti, kvalifikaci a mobilitu pracovních sil. Paní komisařko, máte slovo, prosím. Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já jsem velmi dlouho působila v minulosti v Evropském parlamentu a musím říci, že se tady cítím velmi doma a chtěl bych přivítat zástupce vnitrostátních parlamentů a zástupce hospodářského sociálního výboru a výboru regionu. Řada z vás pracujete s evropským semestrem dlouho, někteří jste možná nováčci, ale pro jedny i pro druhé je evropský semestr zásadní. Jeho cílem je totiž koordinovat hospodářskou a sociální politiku v rámci Evropské unie. Evropský semestr nám pomáhá vzájemně se jeden od druhého poučit, nacházet eh, společná řešení a společnou cestu ku předu. Evropský semestr je flexibilní nástroj, který umožňuje analyzovat, koordinovat a poskytovat politická doporučení, ze kterých se následně stávají reformy, které, vy, které odpovídají potřebám přímo na místě v jednotlivých státech. Tento nástroj byl úspěšný v oblasti koordinace hospodářské politiky a pomohl nám provést zásadní reformy, zajistit oživení a větší odolnost ekonomik. Hospodářství členských států nám zase rostou a 240 milionů Evropanů je součástí aktivní pracovní síly, zaměstnané pracovní síly, což je více než kdy v minulosti. Nicméně Evropa není pouze o podnicích a o bankách, je především o Evropanech, o lidech. A právě proto tato Evropská komise se chtěla postarat o to, aby evropský semestr se netýkal pouze hospodářských a finančních reform, ale také reform sociálních. Evropský semestr byl proto propojen s Evropským pilířem sociálních práv. Evropský pilíř sociálních práv je rámec určitých 20 práv a zásad ve třech oblastech rovné příležitosti a přístup na trh práce, tak aby tedy každý mohl přispět svou prací společnosti. Za druhé, aby všichni měli kvalifikace a příležitosti, které jim umožní uspět. Potom tedy pracovní podmínky, které jsou férové, protože mít práci často nestačí. Je potřeba, aby podmínky toho zaměstnání byly spravedlivé. Znamená to také vysokou úroveň ochrany, práce, ochrany zdraví při práci a také řádnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Sociální ochrana a základní služby a typu zdravotnictví, prá, péče o děti a péče o staré. Měli jsme dva cíle u tohoto propojení pilíře a evropského semestru. Za prvé, aby se zase rozjelo naše hospodářství a za druhé, aby se lidé byli schopni více přizpůsobovat velkým změnám, které probíhají ve světě práce. Evropský pilíř pro sociální práva je společný závazek tří evropských institucí, které tedy společně prohlásili na Evropském sociálním summitu v Jeteborku v roce 2017 tento pilíř zaplatný. Evropská komise ji spustila s Evropským parlamentem a s radou vystupující jménem 28 členských států. Šel ruku v ruce se sociální hodnotící tabulkou, která v loňském roce byla zaintegrována do evropského semestru. A následně tedy získáváme okamžitě přehled eh, o sociálních reformách, tak jako probíhají v členských státech. V letošním roce jsme zaznamenali pokrok ve všech oblastech, tedy nezaměstnanost, eh, příjem domácností, rozdíly v platech mužů a žen. Ale když se podíváme do hodnotící tabulky, tak uvidíme, že v řadě členských států jsou pořád ještě problémy, které třeba řešit. Evropská komise příští rok příští týden pardon, vydá nové zprávy o jednotlivých členských státech a uvidíme, že se více zabýváme investičními prioritami členských států, které by měly být provázanost také s víceletým finančním rámcem, konkrétně s Fondem soudržnosti. Kolegyně a kolegové, máme společně odpovědnost za reformu. Máme pilíř sociálních práv, což je jaksi kompas, kterým se můžeme řídit a máme evropský semestra evropské fondy k dispozici a každý v rámci svých kompetencí bychom měli dělat svou práci. Evropský parlament, Evropská komise, členské státy i regiony za plné podpory občanské společnosti a sociálních partnerů. Zasaďme se všichni o úspěch evropského semestru, protože tyto reformy proběhnou pouze tehdy, když je budeme provádět společně. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní komisařko. A nyní dostane slovo pan Stefan Gerold, který zastoupí pana Toma eh, Vandenkendelereho. Bylo mi řečeno, že pan Vandenkendelere se nemůže dostavit a bude tady takto zastoupen. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení zástupci komise, kolegyně a kolegové, ano, zastupuji zde pana Toma van den který je nemocný, tak mu přeji brzké uzdravení. Připravil pro mě poznámky v angličtině, já jsem si je nepřekládal, takže je přečtu v angličtině. Jako zpravodaj za výbor Econ chce Tom říci, jaké jsou priority v tomto cyklu. Omlouvá se za to, že zde nemůže být. Bohužel eh, onemocněl přes víkend, takže přečtu jeho poznámky. Dámy a pánové, diskuse o evropském semestru bývá velmi politická. A právě proto je potřeba si na ní dát dostatek času a příležitost pro výměnu názorů s eh, vnitrostátními parlamenty. Evropském parlamentu eh, pan van den Kandelare dopracovává svou zprávu s politickými skupinami. Příští týden se bude hlasovat ve výboru a příští měsíc v plénu o této zprávě. Podívejme se na jednotlivé priority. AGS stanovuje dlouhodobé hospodářské priority a u nich už hovořil pan komisař Dombrovskis. Máme zde politická vodítka v třech oblastech. Za prvé rozpočtová konsolidace, za druhé investice a za třetí strukturální reformy. Je to trojuhelník, který se vzáj, jehož strany se vzájemně podporují. Měli bychom jej využít a komunikovat s radou a s komisí o tom, co je pro nás v této oblasti důležité. Tom zde vidí jednu velkou výzvu. Jeho dlouhodobou prioritou je zabývat se otázkou stárnutí populace. V návrhu zprávy o AGS na rok 2019 pan Van de Candelare hovoří o dlouhodobých prioritách, jednou z nich právě je stárnutí populace. A stárnutí populace má pochopitelně dopad a bude mít dopad na naše systémy sociálního zabezpečení a na sociální stát obecně. Demografické změny jsou významným problémem a vím, že dlouhodobé výhledy často je velmi těžké sjednotit s krátkodobými politickými řešeními. Systémy sociálního zabezpečení budeme muset předat svým potomkům. Tomová zpráva propojuje stárnutí s AGS a s odpovědným financováním, investicemi a strukturálními reformami. Naše společnosti stárnou a stárnutí populace je jedním z nejvýznamnějších demografických trendů 20. 21. století. Týká se v podstatě téměř všech člen, eh, zemí na světě na základě vývoje a lepší zdravotní péče se lidé dožívají déle, což je skvělé, ale vyplývají z toho i určité problémy. Za prvé, jak populace stárne, tak se stává penzijní systém a systém zdravotnictví a systém péče o uh, seniory dražším. Už teď ty náklady jsou vysoké a je jasné, že se budou ještě zvyšovat během nadcházejících desetiletí a bude to zatěžovat trvalou udržitelnost našich eh, veřejných financí. Stárnutí populace neznamená ale pouze zvyšování nákladů. Znamená to také, že máme méně lidí v produktivním věku. Jinými slovy, tedy méně lidí financuje ty náklady ostatních. Eh, jak se můžeme připravit na řešení těchto výzev? To má za to, že bychom měli apelovat na členské státy, aby si vytvořili rozpočtové rezervy a aby prováděli strukturální reformy a za třetí investovali systémem, investovali do budoucnosti. Co se týče rozpočtových rezerv, tak ty nás mají chránit před rostoucími náklady stárnoucí populace a, a rostoucích nákladů na péči o seniory. V době, kdy jsou levné peníze a máme hospodářský růst, bychom se o to měli snažit ještě více, protože pokud ne, tak v podstatě veškeré navýšené náklady předáme pouze další generaci. Pak to růstu a stabilitě se netýká pouze prace, procent. Je to opravdu základ naší hospodářské unie. A právě proto je velice důležité, abychom tato pravidla brali vážně a abychom je řádně prováděli v členských státech. Za druhé strukturální reformy. Jde především o reformy, které snižují dopady stárnutí společnosti nákladové a, a které se budou snažit mobilizovat e, pracovní sílu maximálně. Digitalizace, globalizace a technologické změny také zásadním způsobem mění trh práce. Jsou to trendy, které mají dopad na zaměstnanost, na náplň pracovní a na kvalifikace. Budeme potřebovat zaměstnance, kteří jsou flexibilnější a chceme-li tak investovat do budoucnosti, tak nesmíme zapomenout na to, že existuje určitá spravedlnost mezigenerační a že je potřeba se postarat o to, aby naše investice byly dobré pro budoucnost. A jedná se o investice nejenom veřejné, ale také soukromé. Do kvalifikací, do infrastrukturních projektů, do výzkumu a vývoje a do inovace a digitalizace, na které nesmíme také zapomínat. Evropský semestr vstoupí do fáze eh, doporučení pro jednotlivých, jednotlivé země. Do konce tohoto měsíce Evropská komise předloží tyto zprávy obsahující doporučení pro jednotlivé státy, a to 29. května. Když se podíváme na úroveň provádění těchto doporučení, tak to není úplně skvělý výsledek. Jedná se o doporučení, to tedy musím říci. Jsou to doporučení, nikoli příkazy. Chceme-li tedy zvýšit jejich provádění, je potřeba jim zajistit politickou podporu na všech úrovních. A důležitou součástí toho jsou vnitrostátní parlamenty. Evropský parlamentní týden má za cíl dosáhnout tady této podpory. Budu se těšit na vaše názory, na to, jak bychom měli postupovat. Dopředu ještě jednou se tedy Tom omlouvá, eh, že tady nemůže být a že můj příspěvek byl tak dlouhý. Děkuji. A naším dalším řečníkem je paní Agněška Kozlovská-Rajevič, což je poslankyně, která působí v, hospora, tedy, pardon, v sociální výboru a výboru pro zaměstnanost v Evropském parlamentu. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, komisařko, vážení poslanci a poslankyně, budu hovořit polsky, takže vás poprosím, abyste se nasadili sluchátka, pakliže polsky nerozumíte. Szanowni Państwo. Takže dámy a pánové, evropský semestr přechází s dobrými zprávami, o kterých hovořila paní komisařka a pan komisař, ale na druhou stranu před nás staví velké výzvy. Budeme muset na nich pracovat. Evropská unie je v podstatě jediným hospodářstvím, ve kterém hospodářská prosperita je propojena se sociální prosperitou a ochranou pracujících. Máme mít ekologický rozvoj, hospodářský rozvoj, který je zároveň sociální a je velkou výzvou toto všechno propojit. Výbor Evropského parlamentu, který zastupuji, eh, tedy konstatuje, že se zvyšuje zaměstnanost, že dochází k některým dobrým výsledkům, že se zvyšuje blahobyt, že evropské hospodářství má dobré výsledky, ale netýká se to všech občanů Evropské unie. Stále existují velké rozdíly mezi jednotlivými evropskými státy a regionu. Stále zde máme 113 milionů Evropanů, kterým, kterým hrozí chudoba a sociální vyloučení. Máme tady také a mladé lidi, kteří eh, nepracují ani nejsou ve škole a ve vzdělání je jich zhruba 6 milionů. V některých členských státech je nezaměstnanost velký problém, a jinde se zjišťuje, že máme velkou nezaměstnanost třeba žen v předdůchodovém věku, které velmi často se musí starat o lidi v rodině a nedostávají za to žádné peníze. Jak bylo řečeno, populace v Evropské unii stárne a bude potřeba řešit otázku péče o seniory, kteří už nebudou sobě stační. Velká část lidí, kteří pracují v těchto funkcích, jsou ženy a velká většina pracuje v této oblasti neformálně a bez, a bez platu. A je potřeba něco dělat tady v této oblasti. A velmi často totiž, pokud, to někdo, pokud někdo zde nepracuje neformálně, tak pracuje na černo. A to často z toho důvodu, že prostě nemáme jasná pravidla, která umožní někoho zaměstnat jako výpomoc v domácnosti. A e, právě to, že se musí ženy starat o závislé osoby, je hlavním důvodem pro to, proč nechodí do práce, proč, ne, proč nehledají zaměstnání. A chceme-li zajistit vyšší zaměstnanost žen, tak to dosáhneme pouze tehdy, když překonáme toto základní překážku, tedy že budeme mít více školek a že se budeme více starat o provádění směrnice o sladění soukromého a pracovního života. Konec konců trilog máme za sebou, tato směrnice byla přijata a bude se o ní hlasovat v Evropském parlamentu. Pochopitelně nemůžeme hodit přes palubu ani rodinný, ani pracovní život. Je potřeba sladit tyto dvě role. A to je opravdu zásadní úkol, který musíme řešit, chceme-li zlepšit situace na trhu práce. Také se situace na trhu práce dá zlepšit vzděláváním. 40 zaměstnavatelů není schopno najít eh, dobré kandidáty na pracovní místa v určitých kvalifikačních skupinách. Máme mnoho lidí s nevhodnými kvalifikacemi anebo s příliš nízkou kvalifikací. Existuje stále poměrně zásadní procento Evropanů, kteří neumí pořádně číst, psát a počítat. 40% Evropanů nemá dostatečné digitální kompetence. A to je obrovská překážka chceme-li dobudovat evropský trh. Program pro nové kvalifikace a záruka kvalifikace, která má tedy zaručit ty základní kvalifikace, jsou jedním z nejdůležitějších projektů Evropské komise a Rady, které mají řešit problémy trhu práce. Musíme reformovat školství tak, aby bylo více v souladu s potřebou digitálních a průřezových kvalifikací a kompetencí. Ale nesmíme zapomínat ani opravdu na ty zcela zásadní kompetence. Musíme více propojit školství a trh práce a, a zvýšit prestiž dalšího vzdělávání a vzdělávání učitelů. Dochází k digitální transformaci, která je velice důležitá nejenom pro trh práce, ale pro celý život. A chci upozornit na genderový aspekt této problematiky. A na určitou genderovou mezeru mezi pohlavími, eh, která se projevuje tak, že ženy méně používají elektronických nástrojů, méně nakupují na internetu a méně se zaměstnávají v oblasti IT, která je velmi dobře placená a chybí tam 100 000 pracovníků. IKT to je sektor budoucnosti a nechceme, aby tento svět budoucnosti budovali pouze muži. Z zady důvodu potřebujeme do toho sektoru zapojit ženy. A může tomu pomoct právě i směrnice o e, sladěvání soukromého a pracovního života, protože se tam právě hovoří tady o těchto problémech. Ale potřebujeme také bojovat se stereotypy, vzdělávat občany o rovnoprávnosti mužů a žen. A kromě toho je to také nejlevnější cesta, jak, zís, jak překonat problémy s nedostatkem pracujících. A tím, že více žen zapojíme do IKT, tak se postaráme o to, že budoucí Evropu, a spra- která bude spravedlivější a inkluzivnější, budou budovat, budovat nejenom muži, ale také ženy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Další řečník je paní Maria del Mar Angulo, poslankyně španělského parlamentu. Máte slovo, prosím. Muchas gracias. I... Děk, děkuji mnohokrát. Nejdříve bych ráda poděkovala za to, že se mohu účastnit této pódiové debaty, která se věnuje efektivitě evropského semestru a ta debata probíhá ve vhodný čas, neboť se blížíme ke konci tohoto volebního mandátu, kde se zabýváme také rozpočtem a také cíly Evropy 2020 a proto je na čase provést základní analýzu Devět let po zavedení evropského semestru musíme říct, že tento semestr přinesl něco velice pozitivního. Členské státy Evropské unie nyní mají možnost vypracovávat své rozpočtové plány na základě zcela jasných detailních pravidel, kde přesně vědí, jaké priority Evropská unie má a rovněž znají nejistoty a rizika, které mají dopady na nerovnosti. A není pochyb o tom, že tímto způsobem je možné věci upravit lépe, jasnějším způsobem a vypracovat lepší rozpočtovou politiku a současně poskytnout občanům více záruk. Občané se takto silněji zapojí do celého procesu a navíc eh, instituce Evropské unie jsou blíže národním parlamentům, což je dobré pro celou společnost. Efektivita nového způsobu hospodářského řízení, já tady mám na mysli zejména Evropský semestr, ukazuje, že se snažíme plnit naše cíle a myslím si, že můžeme konstatovat, že došlo k jasnému pokroku v eh, asi ve čtyřech oblastech. Jednak eh, ozdravení rozpočtů, až o 6%, například u nás ve Španělsku, jsme korigovali rozpočet o 6% mezi lety 2011 a 2018 a i tímto způsobem se snažíme vyrovnávat ekonomickou nerovnováhu. Dále je zde podnět, nový impuls, provádět strukturální reformy a vytvářet pracovní místa. Tady mám na mysli zejména dvě věci, o kterých hovořil pan Juncker. 21 kvartálů hospodářského růstu nepřetržitě a vytvoření 12 milionů pracovních míst. To jsou věci, které hovoří sami za sebe. I ve Španělsku mezi lety 2011 a 2012 se podařilo snížit deficit o 6,2%. Vytvořili jsme asi 3 miliony pracovních míst a měli jsme hospodářských růst ve výši 3,2%. Tato stabilita a toto provádění evropského semestru bylo tedy velice pozitivní a nyní si nesmíme nic namlouvat musíme i nadále být aktivní. Tuto cestu musíme provozovat dále. Je třeba zjednodušovat věci, zlepšit komunikační politiku, ale navzdory všemu si myslím, že směr, kterým jsme se vydali, je správný. Evropský semestr ukázal, že Evropská unie je 100 reagovat, přinášet odpovědi a řešení. Hospodářská krize byla velkou výzvou pro Evropskou unii. E, dokonce i Samo euro bylo spochybněno touto krizí a ohroženo, ale měli jsme dobrou reakci i na úrovni veřejných rozpočtů členských států. Samozřejmě, že krize zničila i mnoho míst, pracovních míst a proto jsme museli rychle zareagovat. Evropská unie všem poskytla nástroje pro to, abychom mohli zareagovat za veškeré výzvy, přišla s balíčkem který se věnuje těm aspektům řízení, které se během krize projevily jako nedostatečné. To bylo velice významné a proto mohu konstatovat, že evropský semestr byl velice důležitý nástroj, pomocí kterého ukázala EU, že je schopna zareagovat. Další důležitá věc, takový třetí aspekt, je skutečnost, že se zasazujeme o stabilitu. Máme ověřování ex ante, pak máme kontroly ex post ale důležitá je zejména odpovědnost členských států při sestavování jejich vlastního národního rozpočtu. Toto je dobrá hodnota a je to také záruka pro občany. Tato angažovanost Evropské unie v oblasti základních ekonomických hodnot, což je například i vyrovnaný rozpočet, je tou nejlepší pomocí, kterou můžeme poskytnout tak, abychom i nadále dosahovali blahobytu, zajistili investice a nutnou stabilitu, což znamená, že stabilita pak povede k hospodářskému růstu a vytvoří pracovní místa. Proto musí být stabilita naší prioritou. Důležité je také to, jak se konkrétně zachovají členské státy. Zda budou provádět reformy, které jsou důležité. A zde ještě jednou připomínám, že podpora ze strany EU je napojena na podmínky. A to je důležité. Je to důležité jak pro země, tak pro jejich vlády této souvislosti bych rád ještě tady zmínila programy pro podporu strukturálních reform. Tyto programy byly využity, byla po nich velká poptávka, což ukazuje, že takovýto typ služby byl důležitý. Členské státy se rovněž rozhodly, že budou dobrým způsobem provádět evropský semestr, budou provádět reformy, neboť to posílí Evropskou unii jako celek. Dámy a pánové, dostávám se k závěru. Jsem toho názoru, že evropští občané musí zcela jasně vidět, že Evropa je zárukou, že je reakcí na jejich problémy. A Evropská unie musí takovouto schopnost projevit. My musíme tedy spolupracovat a společně podporovat naše občany. To je naším úkolem. A není proto, pro dosažení tohoto cíle, Máme dobré nástroje, které se osvědčily a podle mě je evropský semestr velice užitečný program a my musíme i nadále provádět nutné reformy, aby naše práce byla nadále úspěšná. Děkuji. Děkuji mnohokrát a poslední, neméně důležitý řečník je pan John Lahart, poslanec irského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za tuto příležitost, že mohu vystoupit na tomto panelu v rámci zahájení plenárního zasedání. Já jsem John Lahard, jsem předseda výboru pro rozpočtový dozor eh, v parlamentu Oireachtas v Irsku. Pokud jde o eh, vztah mezi evropským semestrem a rozpočtovým procesem v Irsku, tak v posledních letech jsme učinili celou řadu kroků, aby byl parlament více zapojenem do rozpočtového procesu. Důležitá součást reformy bylo to, že v roce 2017 jsme zřídili parlamentní rozpočtovou kancelář a v důsledku toho nyní poslanci v Irsku mají přístup k velmi kvalitním výzkumům a odborným expertízám. Díky tomu máme možnost vykonávat dohled nad klíčovými rozpočtovými dokumenty lépe než kdykoliv předtím. Výbor pro rozpočtový dozor byl ustaven s cílem dohlížet na program rozpočtové reformy a zvýšit zapojení parlamentu. E, výbor pracuje ve spolupráci s parlamentní rozpočtovou kanceláří. Snažíme se tedy vylepšit i rozpočtové informace, které mají k dispozici naši poslanci. Snažíme se provádět ten dohled ex ante e, mnohem více s předstihem. Eh, ve snaze mít co nejefektivnější parlamentní rozpočtový dohled se náš výbor snažil lépe sladit pracovní program s časovým rozvržením evropského semestru, takže v klíčových momentech během roku náš výbor a eh, výbor pro finance se propojuje s tím evropským semestrem. Například v Dubnu výbor se setkává s ministrem financí, kde se projednává eh, aktualizace programu stability předtím, než ho předáme do komise. Zároveň také Eh, rozpočet pro finanční záležitosti a rozpočet pro rozpočtový dohled se setkává s komisařem Dombrovskisem a s rozpočtovým výborem, kde se projednává víceletý finanční ráme 2021 až 2027 a také reforma evropského rozpočtu. V květnu 2018 se výbor pro rozpočtový dohled setkal se zástupci Evropské komise, kde jsme projednávali zprávy pro jednotlivé země a také doporučení. Příští měsíc bychom se měli setkat eh, s komisí a projednat zprávu pro Irsko. Tímto bychom měli zajistit náležitou výměnu názorů s ministrem financí ještě předtím, než on předloží tu aktualizaci programu stability. Také bych chtěl vyzdvihnout eh, zapojení eh, do, prá- do spolupráce s panem komisařem Dobrovskisem a také práce s rozpočtovým výborem. Pokud jde o ten rozpočtový proces v naší zemi, tak evropský semestr představuje velmi e, důležitý rámec. S postupem času dochází stále k většímu zapojení parlamentu do toho rozpočtového procesu. Například e, Aktualizace programu stability se následně projedná v našem výboru. E, projedná se to mm, také s naší radou pro fiskální stabilitu a Eh, budou se tam řešit celkově ta rozpočtová pravidla. Zároveň evropský semestr přispívá ke zlepšení informací při přípravě eh, rozpočtových dokumentů, například takzvané to letní ekonomické prohlášení. Eh, to je velmi důležitá věc, to probíhá vždycky v červenci každý rok, ale samozřejmě je zde i prostor pro větší reformy či zlepšení a moje práce a práce kolegů ve výboru pro rozpočtovou, rozpočtový dohled eh, představuje důležitou příležitost zapojit se do evropského semestru. Toto má určité kladné dopady na celkový rozpočtový proces v Irsku, na zlepšení transparentnosti, ale zároveň bych chtěl zmínit i oblasti, kde je ještě možné eh, zajistit určité vylepšení. Zapojení parlamentu někdy je trošku omezenější. Například v loňském roce náš výbor nedost, neměl příležitost eh, projednat s výborem pro Evropský, z Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti, který měl proběhnout 9. října, což je takzvaný rozpočtový den v Irsku. Zároveň parlamentní rozpočtová kancelář a Irská rada pro daňové poradenství by uvítali takový dlouhodobější přístup k rozpočtovému plánování a hospodářskému cyklu. Zároveň také bychom uvítali větší flexibilitu při provádění daňových pravidel, zejména s ohledem na takzvaný ten fond Rainy Day. Také bych chtěl zmínit některé další oblasti, kde by se Irsko mohlo více zapojit do evropského semestru. Bylo by vhodné, kdyby se parlament více zapojil do zpráv pro jednotlivé země a doporučení pro jednotlivé země. Náš výbor projednával tyto aspekty evropského semestru a doufáme, že i do budoucna budeme moci vést co nejužší debatu a diskusy o těchto aspektech. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat našim řečníkům za jejich eh, příspěvky a za vyjádřené názory. A nyní bych chtěla předat slovo spolupředsedajícímu tohoto zasedání, panu Robertu Gualtieri. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní tedy zahájíme naši rozpravu. První řečník je pan Feil z Německa za frakci EPP. Děkuji, pane předsedo. Evropský semestr byl zaveden jako varovný mechanismus v dobách krize. Již to zde padlo, je to, já to vidím podobně. Evropský semestr se vyvíjel dál, byl přepracován, obnovil se a myslím si, že je úspěchem. Kde bychom byli, kdyby Evropský semestr a doporučení pro jednotlivá země nebyly zrealizovány ve 30-40%, ale ve větší míře. Myslím, že bychom byli ještě o kus dál. A navzdory všemu je, to, je tomu tak, že hospodářský růst není mm, jaksi ku užitku všem evropským občanům stejným směrem. Já bych tady potrhl Německo a chtěl bych říci, že my samozřejmě máme velice dobrý hospodářský růst, nyní se to pomalu oslabuje a jeden z důvodů, toho, toho fenoménu to, že máme enormní nedostatek odborných kvalifikovaných pracovníků. A jinde v Evropě na, naopak máme vysokou nezaměstnanost, zejména e, mladých lidí, která stoupá takže tyto země stojí před obrovskými výzvami a myslím si, že členské státy EU by měly i nadále pokračovat ve svém reformním úsilí, měli bychom cílně investovat do odbourávání dluhů veřejných a samozřejmě potřebujeme jistý daňový polštář, to je důležitý faktor stability. Jeden návrh, který bych rád přednesl, je to, abychom prostředky na politiku soudržnosti úžeji provázeli s evropským semestrem, abychom to navázali na realizaci národních strukturálních reform, eh, a které by se prováděly v duchu specifických doporučení pro jednotlivých zemí a tím bychom vytvořili eh, pro každou zemi specifické investiční prostředí. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji mnohokrát a nyní pan Stanislavek z Polska za EKR. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Všichni víme, že evropský semestr je určitě důležitý a prospěšný pro evropské hospodářství. Máme víceméně 10 let zkušeností s tímto nástrojem a určitě může probíhat hlubší diskuse o místu tohoto nástroje v nové realitě po roce 2019 Evropské unii. Musíme se zamyslet nad tím, jestli stávající praxe a stávající podoba evropského semestru odpovídá novým výzvám, které stojí nejen před celou Evropskou unii, ale také před jednotlivými členskými státy. Jestli tedy stávající systém koordinace hospodářské politiky je optimálně nastavený. A jestli systém kompenzací pro ty členské státy, které tím tratí, je také efektivní. Mohli bychom jít o krok dále a najít takové řešení, které by bylo optimální i v tom smyslu, že by zvyšovalo blahobyt celé Evropské unie, aniž by přitom zhoršovalo situaci v jakémkoliv členském státě. Já vím, že to jsou těžké otázky a citlivé otázky, ale říkám si, že naší rolí, dokonce závazkem jako našich eh, jako zástupců evropských parlamentů by mělo být opravdu klást tyto otázky a nebrát pouze pasivně informace, které dostáváme z Evropského parlamentu a komise. Myslím, že bychom měli přicházet s vlastními iniciativami, které povedou k lepšímu řízení Evropské unie. Možná nastal čas na to, aby proběhla meziparlamentní konference o stabilitě systému koordinace hospodářských politik po roce 2019. A že by takto mohlo vzniknout jakési vstupní stanovisko v těchto otázkách a možná po každé by se mělo hlasovat o takovýchto věcech. Tak, aby tedy Protože pokud se nedohodneme konsensuálně, tak eh, to těžko budeme schopni prosadit. I Evropská komise chce demokratičtější a efektivnější způsob rozhodování v těch nejcitlivějších oblastech fungování Evropské unie. Jsem proto, abychom postupně přecházeli k nahlasování kvalifikovanou většinou ve věcech, které mají dopad na evropské politiky. S tím, že ale musíme pochopitelně brát v úvahu zásadu subsidiarity a kompetence členských států. Pierre Moskoviči sám říká, že v 50. letech 20. století sice jednohlasnost byla smysluplná, protože v EU bylo šest států, ale v tuto chvíli už je to zastaralá věc a s tím se dá těžko polemizovat. polemizovat. V podstatě všechny tyto otázky by měly být podrobeny široké a hluboké diskusi a je potřeba se na tuto diskusi připravit. Ve spolupráci s rumunským předsednictvím a za technické podpory služeb Evropského parlamentu bychom měli vytvořit pracovní skupinu, která by mohla analyzovat výsledky šesti let fungování naší konference a připravit návrhy změn. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Velmi eh, vítám to, co jste řekl o hlasování formou kvalifikované většiny a jeho rozšiřování. Samozřejmě hlasování v rámci této konference by vyžadovalo vážení podle jednotlivých zemí, což by bylo obtížné, nicméně je to zajímavý názor. A další řečník je pan Papadimulis z Evropského parlamentu za GUE. Děkuji, děkuji pane předsedo. Ráda bych, rád bych začal tím, že vám poskytnu eh, aktuální zprávy z Řecka, z mé země. Poslední předpověď Evropské komise říká, že Řecko má míru růstu v roce 2019 2,4%. Růst 2,4% na rok 2019, toto je předpověď komise. Po tolika letech krize Řecko konečně se dostává do dráhy růstu. To je výborné. A na rok 2020 se předpokládá, a 2021 se předpokládá obdobné míry růstu. Dále má být snížen, se předpokládá snížení nezaměstnanosti, která bohužel stále ještě velice vysoká. Musím říci, že ve stejném odhadu Evropské komise zjišťujeme, že se růst v eurozeně zpomalil. Země ve Francii, v Německu a v Itálii. Což znamená, že musíme učinit více a dělat to lépe tak, aby členské státy eurozóny dokázali odolat eventuální krizi, která by mohla přijít z důsledku toho, že možná dojde k obchodní válce mezi evropskými, mezi USA a Čínou, což by nás mohlo také ovlivnit. A musím říci, že rumunské, je velice důležité, aby rumunské předsednictví, Evropský parlament a národní parlamenty vyvíjeli nátlak tak, abychom uzavřeli vyjednávání o víceletém finančním rámci 2021 až 2027. náš parlament, Evropský parlament již přijal jisté směřování, ale bohužel na radě jsou určité členské vlády, státy, vlády členských stát, které to oddalují, blokují, což povede k ekonomické škodě. Také bych rád řekl, že během posledních let v důsledku tlaku Evropské komise a Evropského parlamentu se téměř podařilo uzevnit bankovní unii, ale ne zcela, protože stále ještě otevřená záruka vkladů. Některé vlády, já bych to rád jmenoval, je to zejména Německo a Nizozemsko, odmítají dokončení bankovní unie. Třetí věc, kterou je, se třeba zabývat, to je zdanění internetových obrů, jako je Google, Amazon, Facebook a tak dále. Je velice důležité, aby i tyto podniky platily daně, neboť oni je zatím neplatí, což je neakceptovatelné. Malé a střední podniky platí daně. Pracující platí daně a tito internetoví obři daně neplatí. To není možné. Pokud bychom zdanili takovéto firmy, tak by se nám podařilo snížit nerovnost mezi chudými a bohatými členskými státy a také bychom posílili konvergenci. Myslím si, že není možné, abychom škrtali prostředky pro fondy koheze v rámci nového víceletého finančního rámce. Myslím si, že ty důležité politiky, jako společná zemědělská politika a kohezní politika, by měly být spíše posíleny. Pokud k tomu nedojde, tak posílíme extremistické pravicové síly v Evropě. A to není jistě dobré. Thank you. Děkuji. A nyní má slovo Margarita Markeš, Portugalsko za SND. Muito obrigada, presidente. Děkuji mnohokrát. Evropský semestr se stal tím nejdůležitějším, co jsme udělali v oblasti koordinace ekonomik, eh, sociálních, ekonomických a sociálních politik. Evropský semestr se stal běžnou normalitou a takto členské státy mají možnost posílit svou účast eh, při koordinaci svých politik v rámci EU. My chceme mít Evropu občanů, více demokratickou EU. Je ovšem důležité, abychom o tom hovořili, když probíráme konkrétní politiky. A proto se ptám, do jaké míry evropský semestr dokáže se změnit v nástroj, který prohloubí demokratické fungování EU během a přiblíží EU našim a jejím občanům. A to je můj první důležitý bod, který chci říct. Ptám se. Pan Domrovský když hovoříš o těch třech faktorech úspěchu evropského semestru, zmínil i otázku komunikace s národními parlamenty. Já si myslím, že té komunikace je málo, že ta komunikace je slabá. Národní parlamenty potřebují sehrávat důležitější roli v rámci provádění evropského semestru musí mít silnější pozici. A druhá věc, paní komisařka Marian Thyssen nám připomněla, že evropský semestr jeho provádění tedy provádění koordinace ekonomi- ekonomických sociálních politik. A my vidíme ovšem, že Evropský pilíř sociálních práv nebo ty srovnávací tabulky, toto všechno je samozřejmě důležité, ale je tady taková slabší dimenze v oblasti evropského semestru a to je právě ten Evropský pilíř sociálních práv. A já tedy si, si myslím, že právě tento pilíř by měl být posílen v rámci evropského semestru. Poslední bod. Blíží se Brexit. Budeme mít možná tvrdý Brexit nebo měkký Brexit, anebo mm, Brexitu nedojde, nevím. Ale ať už tomu bude jakkoliv, tak si myslím, že to bude mít dopad na evropskou ekonomiku a na život evropských občanů. Proto se ptám, do jaké míry dopad Brexitu je zohledněn v rámci politických priorit EU v rámci politických priorit evropského semestru. Děkuji mnohokrát. Muito obrigada. Now, uh... Děkuji mnohokrát a nyní paní Higgins, Irsko za nezávislé. Prosím. Děkuji. Ostatní hovořili o tom, jak je třeba posílit parlamentní hlasy. Já myslím, že Evropský parlament v loňském roce schválil usnesení o Evropském parlamentním průzkumu a hovořil o rozšíření veřejné debaty. Ale já myslím, že také musíme dát klíčový hlas občanské společnosti, pokud je o ten proces evropského semestru. Irsko je jediná země, kde jsme mm, pilotovali projekt zapojení občanské společnosti do evropského semestru ale bohužel to není něco, co by se rozšířilo i jinam. Já se přitom myslím, že to je opravdu zásadní věc, pokud chceme mít skutečné zapojení všech subjektů a skutečné posílení občanské společnosti, co to znamená udržitelný model, udržitelný rozvoj a jak eh, se v něm odráží evropský semestr. Také v posledním eh, procesu někdy nebyly věci dostatečně vyvážené, kdy eh, třeba někdy ty krátkodobé cíle převážely nad těmi dlouhodobými, jako je třeba chytrý růst či udržitelný růst. To je ale potřeba nastavit, tu rovnováhu trošku obnovit. A když se díváme na ten proces do budoucna, tak například je potřeba zajistit, aby pařížské cíle či cíle udržitelného rozvoje také se do toho semestru promítly a nemůžeme eh, dopustit, aby takové věci jako Brexit či jiné eh, nám rozmělnily ty krátkodobé cíle, protože to jsou eh, trošku nebezpečné precedenty. A konečně poslední věc, pokud je o sociální pilíř. Bohužel v současné době ve vztahu k tomu semestrálnímu procesu vidíme, že v té hodnotící tabulce ty ukazatele pro sociální pilíř náležitě neodpovídají těm jednotlivým tématům. Takže my musíme samozřejmě pochopit ty země. Oni se dívají, jsme průměrné, nadprůměrné, podprůměrné, ale ne, my potřebujeme skutečné kvalitativní ukazatele, třeba kvalita práce nebo úloha infrastruktury v oblasti péče. Musí tam být významnější, vypovídající ukazatele, jak na národní i evropské úrovni. Jedině takto budeme moci detekovat některá ta témata už předem a ne následně jenom napravovat. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Very much. Děkuji. Nyní pan Pimenov za skupinu SAD Lotyšsko. Budu mluvit anglicky. Během evropského semestru v letošním roce se nejvíce hovořilo o investicích tak jako se o makroekonomické stabilitě hovořilo před sedmi lety. Mnozí slibovali, že mezinárodní fondy se objeví, jakmile bude nastavena makroekonomická stabilita. Hovořilo se hodně o tom, že naše ekonomiky stagnovaly a nerostly kvůli tomu, jak byly řízeny. Stále více je jasnější, že ze dvou důvodů bychom měli prioritizovat veřejné investice. Národní ekonomiky potřebují pro zvýšení poptávky tyto investice. A za druhé, veřejné investice jsou předchůdcem soukromých investicí. Potřebujeme strategicky přehodnotit fiskální kompakt. Měli bychom znovu zvážit metodiku pro hodnocení deficitu, protože pro tuto chvíli je matoucí a může vést k chybám, které jsou drahé. Strukturální rovnováha by se třeba mohla nahradit výdaji. Za druhé, výpočet potenciálního růstu a strukturálního deficitu by měl vycházet z delšího období než dva roky, které používáme v tuto chvíli, a za třetí, flexibilita růstu, eh, tedy paktu pro růst a stability by se měla rozšířit tím, že by se dala výjimka národnímu spolufinancování evropských programů z výpočtu rozpočtového deficitu. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. Nyní pan Borgi Itálie, ENF, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové. Já jsem eh, v tom úvodním vystoupení slyšel taková slova jako důvěryhodnost, uchopení, zapojení. To je perfektní, ale taková důvěryhodnost a takové zapojení by se mělo promítnout do faktů. A eh, v tom úvodním vystoupení Itálie byla uh, zmíněna jako země, která neplní ty kritéria a která má velkou makroekonomickou nerovnováhu. A právě proto Itálie je na tomto seznamu. Ale uh, on ten dokument, který tady vidím, kde je ta hodnotící tabulka, ta čísla za, za rok 2019, myslím, že jasně ukazuje, že ta pravda je poněkud odlišná. Protože z 15 parametrů Itálie je eh, těsně eh, pod plněním asi tří a potom jsou tam některé země, které výrazně překračují třeba 7, některé 5, některé 3, některé 4, ale my ve skutečnosti tam jsme mimo ty limity jenom ve dvou případů, a to je zadlužení a nezaměstnanost. A musíme říci, že zrovna tyto faktory jsou způsobeny hospodářskou politikou, kterou nám vnutila Evropská unie. Protože my jsme směřovali jasně pod to stoprocentní zadlužení, ale bohužel Monty začal dělat to, co jste mu řekli, aby dělal. A výsledek je rostoucí zadlužení, rostoucí nezaměstnanost. K tomu to vedlo. Takže já bych chtěl, aby v té eh, tabulce, v té referenční hodnotící tabulce byly i nějaké další parametry, jde o to, která země platí a která země dostává peníze z vnitřního rozpočtu Evropské unie. Protože ono je poměrně úsměvné, když jste ze země, která plní velmi dobře ty parametry, většinu těch parametrů, a ze země, která opravdu hodně už zaplatila od počátku Evropské unie a kterou z toho vyšachují zástupci země, která peníze jenom bere. A pak to dopadá na takové země jako Itálie. Takže abychom zde byli konzistentní a abychom byli důvěryhodní, musíte se všemi zeměmi zacházet stejně. Protože jinak to prostě není možné, když se vám nějaká země znelíbí, tak se na ní zaměříte. Má vládu, která se vám nelíbí a už najednou není, není hodná, hodná, ale když má vládu, která se vám líbí, tak uděláte cokoliv, abyste se jí zalíbili. A když třeba eh, je to země pana komisaře Moskovičiho, tak to, že ten deficit eh, Eh, už tři, deset let eh, nevyhovuje tomu deficitu 3% a je to v pořádku, ale oproti tomu Itálie, která má pouze 2% deficit, to neplní, tak najednou se na ní zaměříte a už vám se to nelíbí. Takže prosím, neříkejte mi tady v parlamentu věci o kredibilitě, eh, konzistentnosti a zapojení. Thank you very much. Um... Děkuji. Souhlasím s vámi, co se týče MIP, ale ne s tím zbytkem. Myslím, že jste nebyl řádně informován o našich pravidlech, ale v pořádku. V každém případě jsem rád, že tato diskuse je takto živá. Já se k tomu později ještě taky vyjádřím a nyní má slovo za SAD za Kepr, pan Lucis. Αγαπητοί συνάδελφοι, Milí kolegové, konstatování, podle kterého po dlouhých let zlepšení, která údajně přišla díky evropskému semestru, že jsme dospěli k zjednodušení a harmonizaci. Ano, asi je to pravda. A rovněž je také pravda, že máme mnoho věcí, které se zlepšily, ale dáre, že je tady velký prostor pro vylepšování samotného evropského semestru. Například některé ty lhůty je velice těžké dodržovat a nedovolují nám, abychom vedli konstruktivní dialog jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Je třeba se chopit příležitosti, kterou nyní máme, proto abychom mohli vyjádřit naše eh, eh, obavy z, se snahy Evropské unie, která se snaží do kádru evropského semestru E, zavádět ještě další věci, zejména se to týká specifických doporučení pro jednotlivé země a tam se snaží dát vše, co souvisí s fiskálním plánováním. Vlastně podkopává naše úsilí, jde proti e, samotné roli Evropské komise, která by měla spočívat v tom, aby se zachovávaly veřejné statky v Evropské unii a že by se měla posilovat důvěra mezi jednotlivými partnery. Na Kypr je proto, aby bychom eh, byli více transparentní, zejména co se týče eh, právě daňového plánování, ale jsme kritičtí vůči zavádění něčeho takového na evropské úrovni. Jsme toho názoru, evropský semestr by se měl soustředit pouze na svůj mandát. To tedy znamená na koordinaci hospodářských a sociálních politik. Týká se to samozřejmě rozpočtu v první řadě. Dále bych chtěl zdůraznit klíčovou roli národních parlamentů, což je kontrolní role. Národní parlamenty kontrolují různé konvergentní programy a také e, implementaci těch doporučení pro jednotlivé země, tak aby Postup evropského semestru byl veden v národní svrchovanosti a byl legitimní. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Gue Mar- pan z Řecko. Evcharisto, projedre, kýry projedre. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když Eh, zopakuji slova paní Tyson, tak musím říct si, že my, řekové, nejsme mezi veterány toho semestru, ale jsme mezi těmi nováčky. Proto bych eh, v tomto duchu chtěl položit otázku, která se vám možná zdá triviální, ale která je pro mě důležitá. Ptám se, je tady nějaká tabulka nebo zpráva, kde bychom měli takový náčrt, takové schnutí pro parlamenty a jaká je reakce komise. Co tím chci říci? Vystoupení poslanců, k čemu vlastně vedli? Vedli k vytvoření nějaké zprávy nebo studie, tak abychom měli nějakou orientaci, abychom se měli podle čeho jak si eh, orientovat. Ptám se, čemu tedy ten dialog, který probíhal po celá ta léta, pokud z něj nic konkrétního nevzešlo. A já mám tak trochu pocit, že Evropská komise by měla vypracovat nějaký dokument či tabulku, přehled, kde se vše konkrétně řekne a která by pak byla dána k dispozici všem účastníkům. Pokud eh, bylo by vhodné, abychom před každou naší schůzkou měli takový srovnávací dokument. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní pan Silva Pereira, Evropský parlament skupina SAD. Obrigado, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Rád bych začal tím, že bych připojil svůj hlas k těm, kteří podtrhli důležitost tohoto dialogu mezi parlamenty v rámci evropského semestru. A rád bych také připomněl, že naše práce je zarámována návrhem Evropské komise, která se týká směřování, který se týká ekonomi, ekonomické a rozpočtové politiky. To je ta výroční zpráva o růstu. Dále bych chtěl poblahopřát komisi za tento návrh, který je podle mě vyvážený, má tři pilíře, jednak se zaměřen na investice, dále hájí reformy, nejenom pro, pro posílení produktivity, ale také pro posílení inkluze. A samozřejmě ta třetí věc, to je důležitost eh, finanční stability a konsolidace rozpočtu. Zde v parlamentu jsme již hovořili o těchto návrzích. Samozřejmě na to každým eh, hledíme jiným politickým prismatem, to je běžné, ale proběhly ty naše úvahy a jednání v dobrém duchu kooperace a kompromisu. A je tady něco nového. A co to je? To je Eh, že se, to, že se zaměřujeme na ekonomiku, dívám se na to, jak vypadá. Německo stagnuje, Itálie je v recesi. A proto si musíme položit otázku, jak na to politicky zareagovat. Jak zareagovat v oblasti rozpočtové a fiskální politiky v době, kdy víme, že měnová politika spíše eh, jak si se snaží jít krokem zpět. Já si myslím, že bychom asi neměli radikálně měnit naši rozpočtovou politiku, ale v návrzích komise je jistá řada poselství a ty bychom měli brát velice vážně. Je tedy nutnost, abychom něco udělali s tím, že máme velký deficit v investicích. Dále je tady apel na země, které mají problémy s ročpostem, proto aby udělali eh, konzervy rozpočty a ti, kteří mají přebytky rozpočtové, by pak zase měli více investovat. To je důležité, aby občané viděli v evropské rozpočtové politice reakci na současné výzvy. Já doufám, že bude možné to takto zrealizovat. Děkuji mnohokrát. Very much. Děkuji. Paní Krecu, Rumunsko, skupina SAD. Děkuji, kolegyně a kolegové. Máme tři hlavní nástroje, kterými můžeme ingerovat z Evropské unie a dosáhnout svých cílů. Za prvé regulovat společným právním základem, anebo financovat přes rozpočet a přidružené finanční nástroje a koordinovat národní politiky během evropského semestru. Politická koordinace je tím nejslabším nástrojem, ale mohla by fungovat, pakliže bychom k tomu měli dostatečnou politickou vůli a aby stejné cíle, administrativní kapacita a rozpočtové prostředky byly k dispozici všude a aby ta dopo- a pakliže ta doporučení budou konzistentní. Zatím máme zkušenosti s tím, že více-méně věci jsou formálně schvalovány a nemá to žádné zásadní dopady. Politická vůle je slabá a navíc vlády představují různé druhy politických zájmů a pracují v různých eh, specifických podmínkách. Členské státy mají různé diagnózy své situace a stanovují e, jiná řešení. Často se stane, že jsou připravena a radou schválena e, konkrétní doporučení pro jednotlivé země, které si vzájemně protiřečí. A když jsme se zeptali Evropské komise, proč tomu tak je, tak mě bylo řečeno, že různé oblasti jsou kontrolovány různými generálními ředitelstvími. Teď je potřeba, aby naše politiky byly konzistentní. Například je také potřeba, aby finanční rozhodnutí z generálního ředitelství příslušného byla koordinována a s doporučeními sociálními z generálního ředitelství paní Tyson. Tak, aby se nestalo, že některá doporučení budou z 80% plněná a jiná pouze ze 7%. Jako třeba v roce 2018. Existují tedy problémy, u koordinace prostřednictvím evropského semestru a musíme s nimi něco dělat. Mnozí říkají, že Evropa už si své odžila a měla by skončit. Já myslím, že by to byla škoda, protože mír a spolupráce přece jenom nejsou jenom tak sami sebou. Bez nich bychom se nedopracovali tam tak daleko, jako jsme se rozvinuli a neměli bychom podkopávat jenom Evropskou unii a ničím ji nenahrazovat. V každém případě jsme tedy rádi, že jsme spustili evropský dialog a začali takto silnější možnosti pro dialog mezi evropskými institucemi a členskými státy. Myslím si, že to může být dobrý základ pro lepší vytváření politiku do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní výbor regionu. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, především bych chtěla mnohokrát poděkovat za to, že jste nás ještě jednou pozvali na tuto konferenci, abychom zde mohli tedy zastoupit Evropský výbor regionu. Evropská komise příští týden vydá zprávu o jednotlivých členských státech, která bude poskytovat aktuální informace o, o provádění těchto reform během posledních let. Po krizi se v podstatě zpomalily reformy a dá se to vysvětlit tím, že jednotlivé členské státy si tyto reformy méně berou za své. Máme za to, že jsme se nesnažili úplně pochopit, proč tyto státy neberou tyto reformy za své a ne- nereagovali jsme na to. Je stejně tak důležité najít reakci, najít odpověď na tyto otázky, protože se objevují dva další důvody, které ukazují, jak důležitý je Evropský parlament. Ta první novinka je návrh programu podpory strukturálních reform. Zdá se, že Evropská komise je přesvědčena, že problém je ve stavu veřejných financí, a že tedy není možné podpořit sociální skupiny, které jsou negativně postiženy těmito reformami. Náš výbor není přesvědčen o tomto. My se naopak myslíme, že jedním z důvodů, proč doporučení na strukturální reformy si členské státy neberou za své, je, že přestože tedy Evropská komise o tom jedná s členskými státy, tak Eh, jedná pouze o vnit- z vnitrostátní úrovni a nezapojuje do toho dostatečně místní a regionální orgány. Pochopitelně zde existují výjimky, především ve formě federálních států, anebo států, ve kterých se tradičně vyskytuje spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi. Neplatí to ale všude. Jak říkala Evropská komise ve svém sdělení, které se týkalo subsidiarity a vyšlo v říjnu roku 2018, místní a regionální orgány nejsou jenom tak zainteresovanou stranou jako jakákoliv jiná. Oni totiž v podstatě provádějí v řadě oblastí v praxi evropskou legislativu. A znají daleko lépe než ostatní potřeby jednotlivých regionů a jsou lépe to schopni komunikovat s občany. V rámci tohoto semestru musí probíhat partnerství na více úrovních a úplně od samého počátku, od fáze, kdy se mají tyto reformy připravovat a přes fázi, kdy se, eh, kdy se mají provádět. To má zajistit jejich efektivitu. Potom druhá novinka je silnější propojení s politikou soudržnosti. V těchto zprávách hovoříme o dlouhodobých investicích v evropských státech a, a doporučení semestru roku 2018 podstatě nastaví parametry pro politiku soudržnosti mezi lety 2021 a 2027. Politika soudržnosti vychází z partnerství a zvládnutí na několika úrovních a musí to tak zůstat. Nicméně, byl by tady velký problém se subsidiaritou, což by určitě nepřispělo k tomu, že by si tyto reformy brali za své budete muset skončit, protože již mluvíte dlouho. V dubnu výbor regionu připraví nové stanovisko k evropskému semestru a požádá předsednictví Evropské rady, aby, e, to, aby stanovisko regionu bylo převzato a aby byla vytvořena strategie, která odpovídá jejich potřebám. Děkuji vám za pozornost a přeji hodně štěstí v další, v vaší další práci. Děkuji. Děkuji. Pan Vrublevský, Polsko, ECR, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Vidíme určité výhody fungování evropského semestru, ale konstatujeme také určité nedostatky, které jsou nejvíce vidět v tom, že ta doporučení rady nejsou dostatečně prováděna v členských státech. A jednou z příčin je, že neexistují dostatečné mechanismy, které by podporovaly členské státy při realizaci těchto strukturálních reform, které jsou součástí doporučení. Mám za to, že takováto podpora by měla být vzata v úvahu především, když diskutujeme o tom, jak velký bude mít rozpočet politika soudržnosti ve víceletém finančním rámci, tedy v letech 2021 až 2027. Dialog členských států s Evropskou komisí by určitě byl také významný, ale ještě předtím, než Evropská komise bude formulovat ta doporučení. Umožnilo by jim to lépe poznat potřeby a podmínky jednotlivých členských států a z druhé strany by to mohlo vést k tomu, že členské státy budou lépe a intenzivně realizovat tato doporučení. My se nebráníme diskusy o tom, jak nastavovat pobídky pro strukturální reformy v členských státech. Máme za to, že by to ale nemělo oslabovat stávající politiku soudržnosti. která je potřebna pro vyvažování úrovně infrastruktury a jejího rozvoje v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, Děkuji mnohokrát a slovo má pan Baňaj Itálie ENF. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Mnoho řečníků tady zdůraznilo tu skutečnost, že evropský semestr by měl představovat koordinační mechanismus. Já bych ale trošku nesouhlasil s tímto názorem a položil si otázku, za jakým účelem máme koordinovat naše politiky? Je to cíl růstu, prosperity, je to nulový rozpočtový deficit? Dle mého názoru eh, výkon těchto koordinačních mechanismů nebyl eh, úplným úspěchem, když si porovnáme růst eurozóny s ostatními velkými bloky světové ekonomiky. Dle mého názoru je to z toho důvodu, že tento koordinační mechanismus je narušený, je asymetrický, je zaujatý a je také trošku nepřehledný. Já myslím, že eh, řada zemí, které byly požádány, aby seškrtaly své veřejné výdaje a podstatě si nevzpomínám na nějakou zemi, která by byla požádaná, aby rozšířila svůj fiskální rozpočet, tak se čistě berou v dotaz potaz určité eh, indikátory a je to velmi částečně hodnoceno. Všichni známe, eh, jaký je ten postup v případě eh, příliš velkého deficitu, ale je tady snad nějaký postup, pokud někdo má rozpočtový přepitek, jenom abych zmínil tu hodnotící tabulku těch ukazatelů tímto způsobem ten eh, evropský semestr přestává být efektivním mechanismem koordinace. Hmm tedy koordinace evropských hospodářských politik. A já bych dokonce šel tak daleko a řekl, že by se mohl stát velkou hrozbou pro mezinárodní koordinaci spolupráce mezi námi jako Evropany a například Spojenými státy americkými které vypadá to, že nemají takový velký deficit jako evropská ekonomika. Takže chtěl bych teď přispět dvěma konstruktivními podněty. Jednak do budoucna by Evropa měla koordinaci brát opravdu vážně a za tímto účelem jedna důležitá věc je, aby byla lépe nastavena fiskální pravidla a aby byla zcela odloučena od toho nesmyslného ekonomického konceptu, což je ekonomický výkon, což by mohl být další zdroj e, zaujetí a neefektivnosti takových koordinačních mechanismů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní poslední řečník, Ann Demelen, zpravodajka pro Eh, stanovisko Evropského hospodářského sociálního výboru. Prosím, maximálně tři minuty máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji za to, že hospodářský a sociální výbor se zde může vyjádřit prostřednictvím mé maličkosti. My jsme vypracovali stanovisko, která se zabývá výroční zprávě o růstu do roku 2019 na našem plénu to bude eh, odhlasováno v příštích dnech. Co se týče toto stanoviska, zejména tam konstatujeme, že máme tady na evropské úrovni, ale také na světové úrovni ekonomické zpomalení a že je tedy zde nutnost opětovně nastartovat ekonomiku jednak investicemi a jednak tím, že navýšíme produktivitu, ale také musíme snížit sociální nerovnosti a to prostřednictvím Evropského pilíře sociálních práv, který by skutečně měl být eh, integrální součástí evropského semestru. Což je jistá výzva, a to nesmíme zanedbávat. Tady je důležité, abychom zareagovali na klimatické výzvy prostřednictvím dekarbonizace naší ekonomiky. Pro nás to výroční zpráva o růstu je zásadní věcí, Eh, která eh, se týká trvalého růstu v Evropské unii. A proto bychom rádi eh, to přejmenovali na výroční zprávu o trvalém růstu. Proč? Jinak je pravda, že v rámci tohoto postupu ty sociální akty, aktéři a sociální společnost by měly být zásadními partnery. Je třeba, abychom je mnohem více zohledňovali, protože tak budeme mnohem blíže realitě přímo v terénu. A další věc, co se týká strukturálních reform, požadujeme, aby tyto strukturální reformy byly mnohem více jasněji nastaveny neboť hm, tady máme ty původní cíle a někdy vidíme, že v terénu to prostě není tak dobře implikováno a pokud budeme mít lépe nastaveny, jasně nastaveny tyto cíle, tak budeme eh, stoje lépe hodnotit a nebudeme se dopouštět nějakých chyb. A také je třeba si dát pozor na tu sociální problematiku, která je někdy palčivá, protože jsou tady velké sociální nerovnosti, ty narůstají v členských státech a také mezi členskými státy. A jak máme zareagovat? Já si myslím, že by bylo třeba jednak podpořit naše pracující, protože v mnoha zemích eh, výše rost eh, je mnohem nižší než výše produktivity, což je jasným problémem. A samozřejmě tady máme i nárůst životních nákladů. A také víme, že platy nám drží interní poptávku a ekonomickou rovnováhu. A pak samozřejmě eh, se nám zvyšují E, počet pracovních míst, to je dobře, ale je třeba dbát na kvalitu pracovních míst. Nebo těch kvalitní pracovní místa v roce 2017 těch, těch nebylo tolik jako nyní. Takže pozor, nechceme jít tou cestou, aby bylo více pracovních míst, která budou nejistá a nedobrá. A další věc, spravedlivé zdanění. To musí zohlednit e, kapacitu každého daňového poplatníka, také jsme hovořili o veřejných financích, zdravých veřejných financích. Pro nás je důležité říci a potrhnout, že je možné jich dosáhnout promocí anticyklických makroekonomických eh, politických opatření, ale také samozřejmě prostřednictvím toho, že vyloučíme veřejné investice z výpočtu hodnot pro pakt stability. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní bych chtěl dát slovo zpátky eh, prvním řečníkům, aby mohli zareagovat a nejprve to bude pan komisař Dombrovskis. Děkuji, pane předsedo, pane Gualtieri, vážení kolegové. Ano, eh, byla tady položena celá řada otázek, zazněla tady řada komentářů. Já se tedy pokusím na některé ty věci zareagovat a možná to vzít tak nějak po skupinách podle těch určitých témat, které tady zazněly. Nejprve otázka týkající se eh, historie provádění doporučení podle jednotlivých zemí. Ano, eh, je to skutečně tak. Když se eh, podíváte na tu implementaci podle jednotlivých let, tak opravdu ta implementace není tak výrazná, protože reforma trvá nějakou dobu a když se na to podíváte v horizontu víceletém, tak uvidíte, že ty výsledky jsou prováděny mnohem lepším tempem. My v současné době pracujeme na semestru, eh, přemýšlíme nad tím, jak vylepšit tu implementaci a rozvíjíme dva koncepty. Jedna věc je to, co tady zmínila řada kolegů, a to sice vazba mezi evropským semestrem a evropským financováním a to, jak to vypadá už v tomto semestru, jak to bude vypadat už v letošním roce v těch zprávách pro jednotlivé země. My jsme tam přidali přílohu zaměřenou na směřování investic, na priority investic ve vazbě k evropskému semestru a samozřejmě e, zdůrazňuji, že nemůžeme jenom kopírovat ty jednotlivé věci mezi evropským financováním a semestrem. Ono je to trošičku složitější, protože strukturální investice tady jsou proto, aby podpořili investice v mnoha zemích, eh, aby zajistili hospodářskou konvergenci a je tady celá řada eh, ustanovení, eh, společných ustanoveních a právních aktů. Čili tady jde o jakousi dodatečnou propojenost, komplementaritu. Potom také se tady hodně zmiňovala sociální dimenze evropského semestru a posledních několika letech my jsme kladli důraz na ten sociální rozměr. My jsme vytvořili eh, hodnotící tabulku právě i pro ty sociální aspekty a snažili jsme se sledovat provádění Evropského pilíře sociální práv v rámci toho semestru. Takže už Eh, to tam je a dokonce i v rámci těch doporučení pro jednotlivé země přibližně třetina těch doporučení se věnuje sociálním aspektům, vzdělávacím aspektům a podobně. Naším cílem je pokračovat stejně v tomto směru. Je to tak načetnuto ostatně i v dokumentu pro evropský semestr. Tam jsou uvedeny ty jednotlivé aspekty hospodářské politiky a je tam jasně řečeno, že nám nejde jenom o zajištění hospodářského růstu, ale jde nám o inkluzivní hospodářský růst, abychom eh, řešili nerovnováhu příjmů a sociální nerovnosti. Potom tady zazněla řada otázek týkajících se vztahů mezi investicemi a fiskálními pravidly. Některé ty věci se soustavně projednávají a komise už v roce 2015 vydala sdělení o nejlepším využití flexibility v rámci paktu růstu a stability, kde jsme zdůraznili ten princip investování, který by umožnil členským státům se dočasně odchýlit od svých eh, střednědobých cílů v rámci fiskální politiky, pokud realizují evropské spolufinancované investice a opravdu celá řada členských států využila té takzvané investiční doložky v rámci našich daňových pravidel. Potom eh, pokud jde o vyváženost škrtů a výdajů v evropském semestru, tak do evropského semestru se zohledňují všechny věci, všechny aspekty. Je pravda, že bylo několik členských států, kde jsme doporučili využít ten fiskální prostor, který mají k dispozici, aby stimulovali svoji ekonomiku, zejména investice. A zmínil bych tady třeba takové země jako Německo nebo Nizozemsko, to by byl příklad takových zemí. A e, tyto e, země také jsou součástí makroekonomických e, nerovnovách právě protože ten přebytek tam je vyšší než 6%. Eh, Čili eh, všechny tyto faktory už tam jsou zohledňovány v rámci evropského semestru. Potom další věc. Eh, zazněly tady otázky týkající se konkrétně fiskální situace v Itálii a zmiňoval se tady deficit HDP ve výši 2%. Tak, to je přesně eh, číslo, mm, jak se snížil rozpočtový deficit právě po naší diskusi s italskými orgány, kdy jinak by tam bylo riziko, že budeme muset zahájit řízení o porušení pravidel s ohledem na příliš velkou míru zadlužení. Ale pokud je o Itálii, je potřeba říci, že tam byla makroekonomická nerovnováha související s vysokým veřejným zadlučením je potřeba říci, že Itálie má druhou největší míru zadluženosti z poměru HDP v celé Evropské unii. Pokud jde o bankovní sektor, tak Itálie má eh, nejvyšší míru nesplácených půjček, eh, asi nejvyšší mezi všemi členskými státy, pokud se nemýlím, takže opravdu je tam celá řada eh, těch makroekonomických nerovnovách, které musíme řešit a Zároveň, pokud jde o plány zvýšení rozpočtového deficitu spíše než snížení, tak musím říct, že to vede k větší, vedlo k větší nestabilitě, vedlo to eh, k nárůstu eh, úrokových sazeb, také se to promítlo do těch indikátorů. Mělo to negativní dopady na investice a Samozřejmě není potom překvapením, že to zpomalení v Itálii bylo více patrné než v jiných členských státech a v současné době podle naší zimní prognózy se ukazuje, že Itálie je nejpomalejší růstoucí evropská ekonomika. Závěrem bych chtěl poděkovat všem poslancům do zapoj, pro, za zapojení do této diskuse. Děkuji také národním parlamentům, že se zapojí do evropského semestru. A myslím si, že tento Evropský parlamentní týden je velmi dobrý formát, jak posílit tu spolupráci, jak posílit to zapojení a také to umožňuje podpořit setkávání Evropské komise s národními parlamenty, což ostatně děláme pravidelně. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pan předseda Gualtieri mi požádal o stručné vystoupení, takže já se o to pokusím. Já myslím, že eh, můžeme říci, že v loňském roce my jsme se většinou eh, zabývali tím, jak se vyrovnat eh, s tím obdobím po krizi a zaměřit se do budoucna, protože opravdu žijeme v rychle se měnícím světě. Řada lidí má starosti o svoji budoucnost a dívají se na nás jako politiky, jak se vypořádáme s těmi všemi změnami. To je něco, co se snažíme tedy ošetřit v rámci evropského semestru. Já nechci teď provádět nějakou další analýzu, ale chtěla bych říci, že podle mě je velmi důležité, aby v tom sektoru, který mám na starosti já, zaměstnano sociální věci a e, kvalifikace, abychom měli hodně těch věcí, na nich můžeme pracovat společně. Ano, je pravda, že řada kompetencí je v rukou regionů a místních subjektů a Určitě bychom neměli ztrácet čas a řešit, kdo je kompetentní v jaké věci, ale měli bychom se podívat na to, co můžeme dělat společně a co je třeba dělat společně. A to je přesně to, o co se v rámci evropského semestru snažíme. Eh, já tady vidím eh, z paralelu s tím, co vy jste tady říkali. Ano, sociální pilíř ten je velmi důležitý pro ty sociální aspekty jak už tady zaznělo, my máme teď celou řadu doporučení pro jednotlivé země zaměřené právě na tu sociální oblast, mnohem více než kdykoliv v minulosti a komise se snaží, aby tedy celkově ten semestrální pohled byl mnohem více sociálně zaměřený. My také sledujeme vývoj v té sociální oblasti v členských státech, eh, pomocí hodnotící tabulky, ale také ve vztahu k cílům pro rok 2020. A rok 2020, jak víme, už je takřka za dveřmi. Čili my se teď musíme podívat na to, co budeme dělat dále, co nás čeká dále a potom nastavit eh, nový rámec, který bude lépe odrážet ty cíle do roku 2030. Někteří tady říkali, že bychom měli více používat strukturální formy, e, promiňte, fondy a propojit je s reformami. O to se snažíme, to se už promítá do těch návrhů pro víceletý finanční rámec. Je tady vazba mezi semestrem a zprávami pro jednotlivé země a operačními programy, které budou mnohem více inspirovány než v minulosti těmi zprávami pro jednotlivé země. Řada z vás tady potom zmínila to, že Máme vyšší míru zaměstnanosti než kdy v minulosti, ano, ale ono jde o kvalitní zaměstnanost. To je něco, co, čeho jsme si vědomi. Víme, že mnoho lidí má práci na částečný úvazek a ne dobrovolně. Vidíme, že jsou tady různé netypické pracovní smlouvy, různé flexibilní smlouvy. My určitě nad tím nezavíráme oči a právě proto my jako komise okamžitě poté, co byl vyhlášen Evropský pilíř sociálních práv, jsme začali implementovat ty věci, implementovat ty zásady z toho pilíře, předkládat konkrétní legislativní návrhy. A jeden z nich je právě návrh pro transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, který by měl zajistit lepší pracovní podmínky a poprvé eh, konkrétní práva i lidem v netypických smlouvách. Před několika týdny proběhl trialog a já jsem ráda, že brzy se z toho stane konkrétní legislativa. Zároveň jsme také udělali návrh eh, pro sociální zabezpečení pro všechny. Ne jenom pro ty, kdo mají klasické pracovní smlouvy, ale pro všechny. A e, také eh, se tam řešila oblast mest. To se objevuje ve zprávách pro jednotlivé země, e, kde bylo jasně řečeno, že je tady prostor pro navýšení mest ale jak víte, ne všechny eh, ty regiony to řeší na evropské úrovni. Ono tohle je skutečně otázka spíš jednotlivých zemí a sociálních partnerů. To je z mé strany vše. Děkuji, pane předsedo. Think... Děkuji. Byla to velice zajímavá rozprava a doufám, že budeme pokračovat zítra. Všichni jsme se asi zhodli na tom, že na jednu stranu je evropský semestr důležitý, neli zásadní, ale na druhou stranu, že probíhá suboptimálně. To ale není úplně překvapivé, protože koordinovat národní hospodářské politiky bez sdílené kompetence v této oblasti a možnosti rozpočtového dohledu je samo o sobě velmi těžké. Těžko se to dělá i federálním státům. Pro nás je to ještě složitější. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že pokud se konkrétně díváme na to, jak za celé roky tento semestr fungoval, tak musíme říci, že fungoval lépe, než mnozí říkají. A to nejenom v tom smyslu, že poskytoval dobré výsledky, ale také v tom smyslu, že zaváděl závaznější koordinaci. Mezi lety 2012 až 2014 se dá říci, že jsme zaznamenali úspěch hospodářské koordinace. Probíhaly dvě konsolidace procyklické, průřezová eh, vnitřní devalvace. Nicméně v posledním období došlo k rozšíření působnosti těchto reform o sociální oblast a následně jsme tedy jak ve fiskální, tak v hospodářské koordinaci eh, ve skalní oblasti, tak v oblasti hospodářské koordinace zaznamenaly lepší výsledky. Určitě bychom tady neměli poukazovat na dobré a špatné žáky. A tím se chci vrátit k Itálii. Jak víte, pane Borgi, tak tady nejde o to, jaký je nominální deficit v celkových číslech, ale jak to vypadá se změnami v novém rozpočtu. Pokud naplánujete strukturální zhoršení o 0,8%, tak to je největší zhoršení ze všech členských států. A právě díky flexibilitě, kterou chceme zavádět, je, že umožnili alespoň tedy horší čísla o 0,2%. Takže Itálie je pořád, co se výsledku týče, nejhorší. Nicméně nespustilo se řízení o hospodářské nerovnováze a přílišném schodku právě z toho důvodu, že byla zavedena větší flexibilita. Jak jsem říkal, evropský rozpočet eh, není realizován optimálně, je potřeba to vzít v úvahu a zlepšit to. Makroekonomické nerovnováhy bychom měli brát více vážně. Ano, vím, že mají v tuto chvíli slabší právní základ, ale berme je vážněji. Totež platí i pro přílišné přebytky na běžném účtě a eh, pro velký rozpočtový deficit. Měli bychom se na to podívat ale i v agregovaných číslech. Evropská komise původně chtěla, aby v letošním roce se posilovaly rozpočtové rezervy. Teď, když se podíváme na výsledky jednotlivých řízení, tak mám pocit, že v podstatě spíše budeme postupovat expanzně v rozpočtové politice, což je v pořádku, protože se nám ekonomika zpomaluje. Ale ve většině vyjednávání doš, dospělo k výsledku, se dospělo k výsledku, že musíme postupovat proticyklicky a určitě v této oblasti se dá ještě mnohé zlepšit. V každém případě bychom měli mít jednodušší pravidla. Budeme se těšit na nový cyklus reform, které oznámila Evropská komise na nadcházející léta. Další zásadní věc, minimálně pro mě, je, že budeme potřebovat posílenou fiskální kapacitu, protože v podstatě nikdy se nám nepodaří, aby tato koordinace probíhala optimálně. Jde tedy o to, abychom posílili fiskální kapacitu a posílili investice. a abychom také podporovali stabilizační funkci, o které hovoří Evropská komise a která je nezbytná pro do, dokončení naší hospodářské a měnové unie. A za páté úplně souhlasím s Marian Tyson v tom smyslu, že potřebujeme silnější integraci sociálního pilíře do evropského semestru. Tato Evropská komise se o to hodně zasadila, ale měli bychom se přece jenom snažit o to, abychom sociální pilíř prováděli důsledněji. A nakonec mnozí kolegové odkazovali k potřebě demokratizovat tento proces a to je pro mě zásadní. Ano, je to složité. V této, na této konferenci ne, ne, neprobíhá vlastně žádné vážení podle e, členských států a politických skupin, takže hlasovat by se asi tady nedalo jednoduše, ale e, je potřeba spolupracovat s Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty nejenom na úrovni pléna, ale také politických klubů, tak abychom si byli schopni dohodnout a abychom byli schopni koordinovat evropskou a celostátně další úrovně při stanovování eh, kýžených cílů a výsledků. Takže já mám za to, že tato konference je důležitá. Budu se těšit na pokračování této diskuse zítra. Zatím vám děkuji za vaše příspěvky a je docela možné, že zítra to bude ještě živější než dnes. A že evropský semestr a jeho demokratičnost ještě posílíme. V období, kdy se zpomaluje růst, ale na druhou stranu jsme prokázali, že naše hospodářská unie je odolná. Děkuji a předám slovo paní spolupředsedající a na pár závěrečných slov. Děkuji, přešla bych do své mateštiny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem kolegům a kolegyním z národních parlamentů, děkuji všem poslancům, děkuji všem, kteří pochází jak z levicového, tak z pravicového politického spektra a vystoupili. Mnozí z nás eh, jsme frustrováni, nejsme ze vším spokojeni, ale toto je možné překonat. I v mé domovině, v mé zemi, také panuje vnímání mnoha věcí, které nejsou v pořádku, ale i toto je možné překonat tím, že budeme spolupracovat. Spolupráce chybět nesmí. Rumunské předsednictví Rady EU si přeje i nadále pracovat na mnoha ještě otevřených věcech a pokročit v nich. Evropský semestr k tomu patří rovněž velké investiční projekty. A domnívám se, že investice se musí konat ve všech členských státech Evropské unie. Děkuji vám všem ještě jednou za naši rozpravu, za velice zajímavou debatu a zajímavé názory, které dnes zde zazněly. Ve velké míře to bylo velice vyvážené a já doufám, že zítra se opětovně setkáme zde od početí a budeme moci pokračovat v naší diskusi. Děkuji, taková technická poznámka. Proběhnou tři paralelní zasedání. Econ v PHS 03 C50, Empl v Jan 4Q1 a rozpočet v Jan 6Q2.